Dobré odpoledne, dámy a pánové. Tímto opět zahajuji naše zasedání a protokol zápis z minulé, z včerejšího zasedání jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Není tomu tak a tímto je tedy zápis přijat. Jako další bod na